ve tři, takže začneme ve tři. Milé kolegyně, milí kolegové, Zahá... opětovně tedy zahájíme naše jednání s absolutory agentur, což je bod 8 a až 40 na pořadu jednání. seid alle enterbt. Všechny vás vydědím. Genau. Ja, wir nehmen. Genau. Für später. Ja, genau. Okay. Ja. Ich habe noch Kalze. Dankeschön. Also, jetzt. Děkuji, nyní mám hlasovací seznamy, takže začneme. Absolutorium agentur bod 8 a 40, naší zpravodajkyně kolegyně Ayala Sender. Přejete si slovo, Ines? Přejete se vyjádřit? Jste zpravodajka? Ano. Nechcete si vzít slovo? Dobrá, děkuji vám. Ne, v podstatě ne, neboť jsem si myslela, že by bylo možná vhodné ještě tak dvě, tři minuty počkat, až se dostaví všichni poslanci ze všech frakcí. To hlasování je velmi důležité, proto by bylo vhodné, aby zde byli skutečně všichni. Je to skutečně velice důležité hlasování Já doufám, že kolegové a kolegyně se za chvíličku dostaví. Předsedkyně, já to doufám také, ale já jsem dnes dopoledne jasně říkala, že hlasování začne ve tři, tak také musíme ve tři začít, neboť máme tolik hlasování před sebou. Tedy bod 8, to je horizontální zpráva Tady, myslím, eh, přiměřeně ve všech frakcích chybí kolegové asi stejným způsobem. Takže pozměňovací návrh číslo dvě. Dvojka. Horizontální zpráva to je pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Trojka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamknuto Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, v dvou částech první část, kde pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověřujeme šestku první část, to je vyhlasování. Je to ještě jednou první část, návrh číslo 6, závěr hlasování. První část pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Sedmička, respektive šestka druhá část, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Osmička pro. Jsme u návrhu číslo 8. Pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Pozměňovací návrh číslo 8 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Devítka. S ústním návrhem. Proti ústnímu návrhu nikdo nemá žádnou námitku, takže pro. Proti, zdrželi se. Přijato. Desítka pro, proti. Pozměňovací návrh 10. To je ta horizontální zpráva, jak už jsem několikrát opakovala, horizontální zpráva. A zabýváme se osmičkou osmičkou bod číslo 8 v našem pořadu jednání. Takže tady vám musím říct, že jste zatím hlasovali tak, jak to bylo i v hlasovacím seznamu označeno. Takže zatím ten výsledek vypadá v souladu. Genau. Genau. Genau. Ja, we call that discipline. And when it's... Tomu říkáme disciplína. Ja, genau. Also, genau. Ja, please. Řekla jsem vám, že začneme naší schůzi v 15 hodin. D- dvě minuty jsme čekali, už jsme měli spouštění. Dvě minuty, to je 120 vteřin. Prosím, pozměňovací návrh číslo 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 11. Pro, proti, zdrželi se, schválen. 12 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. To si musíme ověřit, tedy ještě jednou o druhé části pozměňovacího návrhu 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A byl zamítnut. Třetí část pro, proti, zdrželi se schválena. 13 pro, proti, zdrželi se schválen. 14 pro, proti, zdrželi se schválen. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 16 pro, proti, asi byl schválen, ale ještě jednou hlasujeme o 16, tedy elektronicky. The check is closed. A končím hlasování. Byl schválen. 17 pro, proti, stršeli se schválen, 18 pro, s ústním pozměňovacím návrhem, proti němuž nejsou pro, proti, stršeli se schválen. 19 odpadá, protože 17 byla schválena, 20 pro, proti, zdrželi se já se domnívám, že asi byl schválen. Ano, ano. 21 pro, proti, zdrželi se schválen. 22 pro, proti, zdrželi se schválen. 23 pro, proti, zdrželi se schválen. 24 odpadá 25 pro, proti, zdrželi se zamítnout 26 pro, proti, zdrželi se to si musíme ověřit. Takže ještě jednou o 26 hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl zamítnut tento poslanecký návrh. Kompromis číslo jedna pro, proti, zdrželi se schválen. A pokračujeme třicítkou pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 33 pro, proti, zdrželi se schválen 34 pro, proti, zdrželi se schváleno 35 pro, proti, zdrželi se schválen 36 pro, proti, zdrželi se schváleno číslo 1 pro, proti, schválen. Ampel 1 pro, proti, zdrželi se schválen, MPL 2 pro, proti, zdrželi se schválen, MPL 3, 3 pro, proti, zdrželi se schválen, MPL 4 pro, proti, zdrželi se schválen, MPL 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, MPL 6 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Libe 1 už je pokryto, Libe 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, Libe 3 pro, proti, to si musíme ověřit, Libe 3 ověřuje. Takže už jsme skončili hlasovat a byl nakonec přijat. Druhá část je pokrytá liba 4, už je pokryto liba 5, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Libe 6 pro, proti, zdrželi se, schválen, libe 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno, libe 8 pro, proti, zdrželi se, schválen a celé usnesení Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Still one. The vote is over. The vote is closed. Tak a končíme hlasování. 20 pro, 22 proti, 20 zdrželi. Tak blahopřejeme paní Ayala Sender. Výborně, děkuji. A bod číslo 9 na pořadu jednání. To je ACER. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Pozměňovací návrh 2, absolutorium jmenovitě, zahajuji hlasování. To je pozměňovací návrh 2. Končím hlasování. Takže absolutorium bylo uděleno 3, 4 tedy odpadají a nyní rozhodnutí o absolutoriu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak, absolutorium uděleno stejnou většinou a odsouhlasení účtu tam nemusíme hlasovat, protože je to implicitně schváleno. A usnesení, usnesení 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se přijata, jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, dvanáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, třináctka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, patnáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, šestnáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 17 pro, proti, zdrželi se schválena, 18 odpadá, 19 pro, proti, Aha, neodpadá. Tak se omlouvám, říká předsedající, ještě musíme hlasovat o pozměnci návrhu číslo 18, tedy 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 2, jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se schválen. A nyní usnesení jako celé jmenovitě zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Byl schváleno 19 hlasy k 5 hlasům proti. Blahopřeji zpravodajce a nyní Berek, to je Združení evropských regulačních orgánů dvojka pro, proti, schválena a rozhodnutí o udělení absolutoria celkově jmenovitě, ne, jmenovitě, takže se neptám, kdo je pro A ještě poslední, ještě nám schází jeden hlas. Prosím, zmáčkněte ten knoflík. Víte, o koho se jedná. Dobrá, končím hlasování. Tak nikdo to nezmáčknul. Tedy 19 pro, 5 proti. Děkuji vám, což znamená, že um, se implicitně i schválí účty, takže sedmička pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Osmička pro, proti, zdrželi se schválena. Devítka pro, proti zdrželi se schválena, desítka pro, proti zdrželi se schválena, jedenáctka pro, proti zdrželi se zamítnuta, dvanáctka pro, proti zdrželi se zamítnuta a čtrnáctka pro, ne, ještě omlouvá se předsedající 13 pro, proti, zdrželi se schválená 14 pro. Ne, to je kompatibilní. Takže teď 14 pro, proti, zdrželi se schválena, jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno a hlasujeme usnesení jako celku. Jmenovitě zahají hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 22 pro, 3 proti, blahopřeji zpravodajství. Krátce. A překladatelské středisko pro instituce Evropské unie. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno a udělení absolutoria celkem jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byl schválen. A rozhodnutí o schválení účtu je implikováno 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schválen, 11 pro, proti, zdrželi se schválena, 5 pro, proti, zdrželi se schválena, a budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 ke 3. blahopři. Pro proti schváleno. A jmenovitě o rozhodnutí o udělení absolutoria. Prosím, hlasujte. Končím hlasování 21 ke 4. Nádherně takže tím závěrka rovněž se šestka pro, proti, schválená sedmička pro, proti. Tady to si musíme ověřit. Ještě jednou pozměňovací návrh sedm elektronicky. Tak a končím hlasování. Bylo zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se schválena. Devítka pro, proti, zdrželi se schválena. Desítka pro, proti, zdržel se schválena. Pětka pro, proti, zdržel se schválena. Empl 1 je pokryt, Empl 2 pro, proti, zdržel se schváleno. Empl 3 je pokryt, Empl 4 pro, proti, zdrželi se schválen, Empl 5 pokryt, Empl 6 pro, proti, zdržel se schválen, Empl 7 pro, proti, zdržel se schválen, Empl 8 pro, proti, zdržel se schválen, Empl 9 pokryt a hlasujeme usnesení jako celku, jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování 22 ku 3. Blahopřejeme zpravodajce a děkujeme. A CEPu jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. Hlasujeme o udělení absolutoria, jmenovitě zahají hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 22 ku 4 což rovněž implicitně znamená uzávěrku účtu a usnesení. Šestka pro, proti, zdržel se zamítnuta, sedmička pro, proti, zdržel se schválena, osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuta, devítka pro, proti, zdržel se zamítnuta, desítka pro, proti, no tak to si musíme ověřit. Poznací návrh 10 ověřujeme, asi byl zamítnut, ale Končím hlasování a byla přijata. Pětka pro, proti, zdrželi se schválena. Libe 1 Libe 2 jsou pokryty. Libe 3, první část pro, proti, zdrželi se schválena. Není druhá část žádná, čtyřka. Libe 4 pro, proti, zdrželi se schválena. Libe 5 pro, proti, zdrželi se schválena. Libe 6 pro, proti, Můžeme si ověřit libe číslo 6. Zahajuji hlasování. Check is over. Končím hlasování a byl schválen. EASA, jednička pro. A omlouvám se, říká paní předsedající. Ano, ještě musíme o tom usnesení hlasovat jmenovitě. Máte pravdu, omlouvám se. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 22 ku 5. Blahopřeji zpravodajce. A děkuji. A nyní EASA. Pozměnit snad jedna pro, proti, zdrželi se schválen. Rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitě zahají hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 22 ku 5, tak to vám děkuji, což implicitně znamená uzávěrku účtu a nyní usnesení 6 pro, proti, zdrželi se schválená, 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 8 pro, proti, zdrželi se schválena, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schválen, pozměnit návrh 12. Aha, ne, ten odpadá, protože ten je kompatibilní tady. 13 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schválená, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se schválen. 17 pro, proti, zdrželi se schválena. Pozměňovací 18 a 19 jsou staženy. Pětka pro, proti, zdrželi se schválena. Pak eh, tram 1, 2, 3 jsou pokryty, 4 eh, pro, proti, schválen, 5 pro, proti, schválena, 6 pro, proti, zdrželi se schválena, 7 pro, proti, zdrželi se schválena, 8 pro, proti, schválena. 9 <laughs> pro, proti, zdrželi se schválena. Desítka pro, proti, zdrželi se schválna. Jedenáctka a dvanáctka jsou pokryty. A nyní usnesení jako celek jmenovitě. Ano, já bych klidně vás po- požádala, abychom hlasovali en bloc, ale vím. Tak to klidně zrychlete. ten stroj to pořád ještě počítá, to bychom to měli resetovat přece. Každý to už přece zmáčka. No tak, co? To je opravdu čistá obstrukce, Dereku. Ano, 22 pro, 4 proti. Tak blahopřejeme zpravodajce a EASO. Jednička pro, proti, zdrželi se schválena rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitě zahají hlasování. To totiž budete celý život takto vděční za něco takového. 22 eh, ku 3. Výborně, implicitně uzavírka už a uznesení schváleno 8 pro, proti zdrželi se schváleno, 9 pro, proti zdrželi se schválena, desítka pro, proti zdrželi se zamítnuta, 11 pro, proti, zdrželi se schválena, 12 pro, proti, to si musíme ověřit, já si myslím, že eh, nebyla schválena, ale ještě jednou o 12 se hlasujeme elektronicky. Tak, končím hlasování, byla zamítnuta. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta 15 pro, proti, zdrželi se, schválena 16 odpadá, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schválen, kompromis 19 odpadá, pozměňující návrh 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 22 pro, proti, zdrželi se, schválen, 23 pro, proti, zdrželi se, schválena. 24 pro, proti, zdrželi se schválen, 25 pro, proti, zdrželi se schválen, 26 pro, proti, zdrželi se schválen, 25, 5 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, Libe 1 a 2 jsou pokryty, Libe 3 pro, proti, bylo schváleno. Libe 4, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Libe 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Libe 6 je pokryto, Libe 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Libe 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. A usnesení jako celek jmenovitě zahají hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. It is adopted. Congratulations. Schváleno, blahopřeji zpravodajce. The European Banking Authority, amendment number... Dále eh, pro bangladeský jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěka odpadá celkové rozhodnutí, že se udělí absolutně jmenovité hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 23, odpada. Dále sedmička, kdo je pro, proti. Přijato osmička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto devítka pro, proti, zdrželi se. Můžeme si ověřit e, devítku. Končím hlasování, bylo to přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto jednodnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto dvanáctka pro, proti, zdrželi se. Má pocit, že to bylo přijato, ale bude asi lepší, když si to uvěříme. Je to tedy dvanáctka, budeme ověřovat dvanáctku. Ja, check se oba. Končíme hlasování, bylo to zamknuto. Dále třináctka pro,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 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24. Dobrá, takže si ověříme 23. Myslím, že so slow. Mm-hmm. Yeah, yeah. yeah check is over now. Končím hlasování. 13 pro, 11 proti. To strašně pomalé, ten, ten přístroj, skutečně. Bylo to přijato. To byla tedy 23. 24, kde pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 1 pro, proti, zdrželi se přijato, Ekon 2 pro, proti, zdrželi se přijato, Ekon 3 pro, proti, zdrželi se přijato, Ekon 4 odpadá, Ekon 5 až 7 bloku, mám blok pro, proti, zdrželi se přijato, Ekon 8, 9 odpadá, 8, 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Usnesení jako celek, jmenovité hlasování zahajuji. Did everybody push the button? Eh, všichni stiskli tlačítko? Ano? Končím hlasování. Eh, bylo to tedy uděleno, blahopřeji zpravodajce a není ECDC jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, dále rozhodnutí poskytnout absolutorium Jmenujte hlasování zahajuji. Končím hlasování. Bylo to přijato. Trojka, to je tedy uzávěrka už to je, takže eh, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička vedou dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se přijato. Šest pro, proti, zdrželi se přijato. NV1 a dvojka jsou pokryty. Mohli bychom udělat takový blok až do NV12, NV3 až NV11, unblock, dobrá, pro, proti, zdrželi se, přijato, NV12, pro, proti, zdrželi se, přijato. Celé usnesení jmenovité zahla- hlasování zahajuji.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 Tady máme problém s osmnáctkou, s paní 18. Tady některé osoby nesouhlasí eh, s jazykovou změnou toho pozměňovacího návrhu, takže ten původně eh, předložený text, o tom se bude hlasovat, to je pouze teprve asi informace, tedy osmnáctka. Pozměňovací návrh 18, máte to ve svém hlasovacím seznamu. You should, yeah, you should, yeah. The, the amendment. 18 říká, Eh, uznává skutečnost, že genderová rovnováha je 44 do, k 56 procentům. Tak toto tam je. Ano, nezapnula jste si mikrofon, ale abyste věděli, že hlasujeme o tom původním pozměňovací návrhu, protože eh, ta pozměnění nebylo zpravodajem akceptováno, ta úprava jazyková. Dobrá. <laughs> Tady si tlumočníci skutečně přijdou na své dnes. Ano, dobrá. Vždycky je nějaké překvapení, když víte, jak to dopadne. Jednička pro, proti, srželi se, přijato. Dvojka odpadá, jmenovité hlasování, rozhodnutí udělit absolutorium. Velice dlouho to trvá, říká paní předsedkyně. The vote is closed. Končím hlasování. To nemůžete skutečně od 21 k 5. Děkuji. Výborně. To tedy znamená, že byly uzavřeny účty a nyní máme pozměňovací návrh číslo 7 pro proti zamítnuto. Osmička stažena, devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak je zde ústní návrh zpravodajky. Má někdo nějakou námitku? Ne, nemá. No, takže budeme hlasovat pro. Proti, strželi se, přijato. Desítka, jedenáctka, staženy, dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, patnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, šestnáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 18 pro, proti, budeme to muset ověřit, ověřujeme 18. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 19. Pro. Proti. Zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zamítnuto stejnou většinou, ale raději věříme, takže věříme devatenáctku. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Přijato, promiňte, přijato. NV1 až NV5. Můžeme hlasovat unblock? Pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy, 6, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme udělat Envy 7 až Envy 13 jako blok. NV7 až NV13 unblock, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. NV14 je pokryto, takže usnesení jako celek, jmenujte hlasování, zahajují hlasování. Není jste rychlejší než já. Končím hlasování. 22 ku 5. Blahopřeji paní zpravodajce. Eh, agentura pro životní prostředí, jednička pro proti, zdrželi se přijato. Dále rozhodnutí udělit absolutorium, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. 21 ku 6. Uzávěrka účtu, ta je pokryté. Nyní tedy usnesení desítka pro proti přijato, jedenáctka eh, pro, zdrželi se, bylo to přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto podle mne, mohli bychom to tedy odvěřit, budeme ověřovat číslo 12. Z, podle mě to bylo zamítnuto. Takže 12 ověřujeme. Končím hlasování. A bylo to skutečně zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 až 15 staženy, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 22 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 23 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 24 pro, proti, zdrželi se, přijato 25 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 26 pro, proti, zdrželi se, přijato 25, říká pan předsedkyně, pro, proti, zdrželi se, zamknuto. In favor. 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, NV1 je pokryto, NV2 pro, proti, zdrželi se přijato, NV3 pokryto, NV4 až NV6 pro, proti, zdrželi se přijato, NV7 je pokryto, unblock NV8, NV10, pro proti zdrželi se přijato a nyní rezoluce jako celek, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování, 23 k 4, blahopřeji paní zpravodajce, FK. Kontroly Borolu, jednička pro, proti, zdrželi se, přijato rozhodnutí udělit absolutorium jmenovité hlasování zahajují. Končím hlasování. Bylo uděleno a nyní závěrka účtu. Eh, šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osm pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. Pech 1 až 3 pokryto, pech 4 pro, proti. Mám pocit, ověříme, ověříme pech 4. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pech 5 je pokryto. Pech 6 pro, proti. Srželi se. Podle mne ale raději ověříme. Ověříme tedy pech 6. Mám pocit, že to bylo přijato. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. Pech 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pech 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pech 9 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme pech 9. Pech 9. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pech 10 je pokryt, pech 11 také, pech 12 pro, proti, zdrželi se, přijato, bylo to přijato, tedy pech 13 pro, proti, při, zdrželi se, přijato, pech 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, pech 15 pro, proti, zdrželi se. Ověříme pech 15. Někdy se ty většiny mění, a bylo to zamítnuto. Pech 16 je pokryto, tedy usnesení jako celek jmenovité hlasování zahajuje hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Bylo to přijato. Blahopřeji paní zpravodajce EFSA. Jednička pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, rozhodnutí udělat absolutorium minovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to uděleno, eh, to znamená uzavírka účtu. Ano, není rezoluce, jednička pro, proti, zdrželi se přijato, dvů, deset pro, proti, zdrželi se přijato, zamítnuto, jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvanáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, ověříme, ověřujeme třináctku. Třináctka, ověřujeme. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 22 pro, proti, strželi se, zamknuto, 24 pro, proti, strželi se, zamknuto, 25. Tedy přijato, omlouvá se paní předsedkyně, bylo to přijato, 24 byla přijata, 25 pro, proti, zamknuto, 26 pro, proti, strželi se. Můžeme ověřit 26, mám pocit, to bylo nejasné. Spíše asi zamítnuto. Nevím. Je to obtížné vidět. Eh, většiny se mění. Ano, bylo to přijato. Takže 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato, 43 pro, proti, zamítnuto, 40, 34 pro, proti, zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 38 pro, proti. Můžeme ověřit 38, já mám pocit, že to bylo přijato, nejsem si jistá. Těžko se to vidí. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. 39 pro, proti,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 zdrželi se, přijato, 44 pro, proti, zdrželi se, přijato, 45, tedy ověřujeme číslo 44. Bylo to přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 8 pro, proti, zdrželi se, přijato, Můžeme nyní udělat 4 NV4 až NV6 jako blok? Pro? Proti? Zdrželi se přijato NV7? Pro? Proti? Zdrželi se zamknuto NV8 pro? Proti? Zdrželi se přijato NV9 pro? Proti? Zdrželi se přijato NV10 pro? Proti? Zdrželi se přijato NV 12 až NV 15 můžeme hlasovat en blok? separately. Okay, and we, we had 11. Chcete dělat to odděleně, dobrá, takže NV12 pro? Ne, ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. NV11 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV12 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV13 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV14 pro, proti, zdrželi se přijato, NV15 pro, proti, zdrželi se přijato, NV16 je pokryto, usnesení, jmenujete hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25. ku 5, děkuji vám. Blahopřeji paní zpravodajce. A nyní máme AIG, rovnožená mužu jednička pro proti zdrželi se přijato. Rozhodnutí udělat absolutorium jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Děkuji vám. Což samozřejmě má v sobě závěrku účtu číslo 6 pro proti, zdrželi se přijato, sedmička pro proti, zdrželi se přijato, zamítnuto, osmička pro proti, zdrželi se přijato, devítka pro proti, zdrželi se zamítnuto, desítka pro proti, zdrželi se, zamítnuto, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato, čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto, pětka pro, proti, zdrželi se, přijato, fam jedna pokryto, fam dvě pro, proti, zdrželi se, přijato, FAM 3, 4 pokryto, eh, FAM 5 až FAM 9. Můžeme hlasovat takto unblock? Ano, dobrá. Ne. FAM 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM 10 je pokryto. Usnesení jako celek jmenovité hlasování. zahajují hlasování. Končím hlasování. 23 ku 5. přeji paní zpravodajce EIOPA. Pojišťovnictví. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozhodnutí udělit discharge, absolutorium jmenovitě. The vote is closed. 20. Konec 22 eh, ku 5, děkuji. Takže tím jsme udělali absolutorium a usnesení 6 pro, proti, zdržel se zamítnout, 7 pro, proti, zdržel se přijat 8 eh, pro, proti, zdržel se přijat, na 9 pro, proti, zdržel se zamítnout 10 pro, proti, zdržel se zamítnout 11 pro, proti, zdržel se zamítnout kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijat. 17 odpadá, 18 pro, proti, zdržel se zamítnout, 19 pro, proti, zdržel se přijat, 20 pro, proti, zdržel se přijat. 5 pro, proti, zdržel se přijat. Ekon 1 pro, proti, zdržel se přijat. Můžeme Ekon 2 až 9 unblock? Ekon 1, 6 pro, proti, zdržel se přijat. Ekon 7 pro, proti, zdržel se přijat. Ekon 8 pro, proti, zdržel se přijat. Ekon 9 pro, proti, zdržel se přijat usnesení jako celé, teď jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Přijat blahopřeji zpravodaji. A nyní AIT 1 pro, proti zdržel se přijat. Rozhodnutí udělit eh, absolutorium jmenovitě za hlasování. Končím hlasování uděleno, což znamená usnesení 7 pro, proti, zdržel se přijat. 8 pro, proti, zdržel se přijat. 9 pro, proti, zdržel se přijat 10 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se při, zamítnuta. 11 pro, proti, zdržel se zamítnut. 12 pro, proti, zdržel se přijat. 14 pro, proti, zdržel se, přijaté. Tento 13 odpadá, 16 pro, proti, zdržel se, přijaté, 16 pro, proti, zdržel se, přijat, 17 pro, proti, zdržel se, přijat, 5 pro, proti, zdržel se, přijat, 6 pro, proti, zdržel se, přijat. E, usnesení jako takové, jmenovitě. The vote is The vote is, um, is closed. Konec. Přijato. Blahopřeji zpravodaji. Emma, návrh jedna pro, proti, zdržel se. Přijat. Rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Včetně tedy eh, odsouhlasení účtů, usnesení 6 pro, proti se zamítnuto, 7 pro, proti zdržel se přijato, 8 pro, proti zdržel se zamítnuto, 9 pro, proti zdržel se pře, zamítnuto, 9 pro, ne, ne, ne, 10 pro, proti zdržel se zamítnut, 11 pro, proti zdržel se zamítnut, 12 pro, proti, zdržel se, zamítnut 13 pro, proti, zdržel se, přijat 14 pro, proti, zdržel se, zamítnut 15 pro, proti, zdržel se, zamítnut 16 pro, proti, zdržel se, zamítnut 17 pro, proti, zdržel se, zamítnut 18, stažen 19 pro, proti, zdržel se, přijat 20 pro, proti, zdržel se, přijat 21 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 22 pro, proti, zdržel se, myslím si, že byl přijat, můžeme prověřit, 22. Konec, přijat. Mluvám se. Návrh 5 pro, proti, zdržel se, zamítnut. NV1 pro, proti, zdržel se, přijat. NV2 je pokryt, NV3 pro, proti, zdržel se přijat. NV4 pokryt, NV5 pro, proti, zdržel se přijat, NV6 je pokryt. Můžeme teď udělat NV7 až 10 unblock, unblock 7 až 10 pro, proti, zdržel se přijat, NV11 pro, proti, zdržel se přijat, NV12 pro, proti, zdržel se přijat, NV13 pro, proti, zdržel se Envy 14 odplnění celé usnesení, jmenovitě o celém usnesení. 23 ku 5, stabilní většina, blahopřeji. A nyní je to mon, eh, monitoring ovací centrum drogy. 1, 2, 3 byl přijat. Nyní udělíme, nyní hlasujeme o udělení absolutoria jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Uděleno, což znamená, že jsme odsouhlasili účetnictví a nyní usnesení číslo 7 pro, proti přijato, 8 dev, pro, proti zdrželo se přijato, 9 pro, proti zdrželo se zamítnuto, 10 pro, proti zdrželo se zamítnut, 11 pro, proti zdrželo se zamítnut, 12 pro, proti zdrželo se přijat, 5 pro, proti zdrželo se zamítnut. Návrh 6 pro, proti, zašel se přijat. Libe 1, 2 až 5 pokryto, 6 až 8 amblok, 6 Libe 6 pro, proti, zdržel se přijat, Libe 7 pro, proti, zdržel se přijat, Libe 8 pro, proti, zdržel se přijat, Libe 9 pokryto a nyní usnesení, jmenovitě hlasujeme o celém usnesení. 24. 24 ku 4. Blahopřeji. Blahopřejeme zpravodaji EMSA. 1, 2, 1 pro, pro, proti přijato usnesení, udělit absolutorium jmenovitě, za hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Uděleno, hm, takže Nyní usnesení návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 9 e, odpadá, 10 vedou částek, první část, bude pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. 11 pro, proti, zdržel se zamítnuta. 12 pro, proti, prověříme. Prověříme návrh 12. Konec. Přijat. Návrh 13 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdržel se přijat. Tran 1 až 5 pokryto, tran 6 až 8 unblock, ano, 6 až 8 pro, proti, zdržel se přijaty, 9, 10 jsou pokryty a nyní celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. The vote Končím hlasování. 24 ku 4, blahopřeji zpravodajce. A mm, Enisa, návrh 1 pro, proti, zdržel se přijat e, rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijat včetně eh, odsouhlasení účtu a nyní usnesení návrh 1, 6 pro, proti zdržel se přijaty, 7 pro, proti zdržel se přijat, 8 pro, proti zdržel se přijat, 9 pro, proti zdržel se přijat, kompromis 1 pro, proti zdržel se přijat, 13 odpadá, 14 vedou částek, první část pro, proti zdržel se přijata, druhá část pro, proti zdržel se zamítnuta. 15 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 16 eh, pro, proti, zdržel se. Přijat 17 a odpadá. 16 odpadl. 17 pro, proti, zdržel se. Přijat 5 pro, proti, zdržel se. Přijat usnesení jako celé, jmenovitě, zahajuji hlasování. The vote is... Končím. A ještě jeden, ještě jeden chybí, takže ještě teď končím hlasování. Blahopřeji zpravodajce. A nyní už železniční agentura návrh 1 pro, proti, zdržel se přijat. Rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě, za hlasování. Končím hlasování přijat. Přijato, včetně účetnictví, eh, usnesení 6 pro, proti, stržel se. Myslím si, že zamítnut, ale prověříme návrh 6. Prověříme návrh 6. Návrh 6. Při, zamítnut, zamítnut. Návrh 7 pro, proti, stržel se. Zamítnut. Návrh 8 pro, proti, stržel se. Přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnout, návrh 10 pro, proti, zdržel se zamítnout, návrh 11 pro, proti, zdržel se zamítnout, 12 pro, proti, zdržel se přijat 13 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh ano, návrh 13, prověříme. Prověříme konec, přijat. Návrh 14 pro, proti zdržel se přijat, návrh 5 pro, proti zdržel se přijat. Tran 1 a 2 jsou pokryty, tra, tran 3 a 4 amblok pro, proti zdržel se přijaty, 5 až 7 jsou pokryty, tran 8 až 14 amblok 8, tran 8 pro, proti, zdržel se přijat, 9 pro, proti, zdržel se přijat, 10 pro, proti, zdržel se přijat, 11 pro, proti, zdržel se přijat, 12 pro, proti, zdržel se přijat, 13 pro, proti, zdržel se přijat, 14 pro, proti, zdržel se přijat, 15, 16 pokryty, 17 pro, proti, zdržel se přijat, 17 pro, ne, 18 pro, proti, zdržel se přijat, 19 je pokryt a není celé usnesení jmenovitě, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Blahopřeji zpravodajce. Euratom, ESA, návrh 1, pro, proti, zdržel se přijat, rozhodnutí udělit absolutorium, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A to znamená i, souhlasili jsme účty, usnesení 6 pro, proti zdržel se přijat, 5 pro, proti zdržel se přijat. A nyní hlasujeme o celém usnesení, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji. ESMA, návrh 1, pro, proti, zdržel se, přijat. Nyní hlasujeme o rozhodnutí udělit absolutorium. Jmenovitě zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Uděleno. To znamená zároveň účetnictví. Usnesení číslo 6 pro, proti, zdržel se přijato, přijat 7 pro, proti, zdržel se přijat 8 pro, proti, zdržel se přijat 9 pro, proti, zdržel se zamítnut 10 pro, proti, zdržel se přijat kompromis návrh 10. Návrh 10 prověříme. Hm. Návrh 10. Nakonec o jeden hlas zamítnuto, omlouvám se, nebylo to jasné. Kompromis jedna. Pro, proti, zdržel se, přijate. Návrh eh, odpadá, 13 hm, pro, proti, zdržel se, 15 zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se, přijat, 5 pro, proti, zdržel se, přijat, Ekon 1 pro, proti, zdržel se, přijat, Ekon 2 pokryt Econ 3 až 8 unblock. Econ 3 až 8, kdo pro, proti, zdržel se přijat. To a nyní celé usnesení jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. 25 ku 4 byla při zpravodajce. ETF, návrh 1, pro, proti, zdržel se přijat a nyní rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě za hlasování. Yeah, yeah, já still the, the, The machine did not yet count two people. Ještě dva nehlasovali, ano. Končím hlasování. Konec. 23 ku 4. Děkuji. A nyní, tím jsme i odsouhlasili účetnictví, usnesení návrh 7 pro, proti zdržel se přijat, 8 pro, proti zdržel se přijat, návrh 9 pro, proti zdržel se přijat, 10 odpadá, 11 odpadá, 5 pro, proti, zdržel se přijat, 6 pro, proti, zdržel se přijat, Ample 1 pokryt, Ample 2 až 6 unblock, ano, unblock 2 6 pro, proti, zdržel se přijaty, 7 pro, e, pokryto a nyní celé usnesení, hlejmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Blahopřeji zpravodajce Eulisa. Návrh jedna pro, proti zdržel se přijaté. Rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě. Končí masování. Přijato, to znamená i zároveň účetnictví, nyní usnesení, návrh 6 pro, s ústním návrhem, nějaké námitky proti ústnímu návrhu, kdo je pro, proti, ano, vy máte? Žádná námitka? Ne, žádná námitka, dobře. Návrh 6 s ústním návrhem, kde pro? Proti, zdržel se přijat. Návrh 7 pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh 8 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit návrh 8? Můžeme prověřit návrh 8. Zamítnuto. Návrh 9 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 10 pro, proti, zdržel se zamítnout, návrh 11 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 14 odpadá, 15 pro, proti, zdržel se přijat, 16 pro, proti, zdržel se přijat, 5 pro, proti, zdržel se přijat. Libe 1 až 3 jsou pokryty, Libe 4, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Libe 5 pro, proti, zdržel se přijat. Libe 6 pro, proti, zdržel se přijat. Usnesení jmenovitě za hlasování. The vote is closed. 25 to 4. Ano, 25 ku 4. Stabilní většina. Blahopřeji a nyní EU OSHA. Návrh jedna pro, proti, zdržel se přijat. Rozhodnutí udělíte absolutorium jmenovitě za hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Ano, 25 k 4, takže tím návrh 6, usnesení pro, proti, zdržel se přijato. 8 pro, proti, zdržel se přijato. 7 odpadá, 9 pro, proti, zdržel se přijato. 10, 10 pro, proti zdržel se přijato, 5 pro, proti zdržel se přijato, Ample 1, první část, my jsme hlasovali o druhé části pro, proti eh, přijato, Ample 2 pro, proti zdržel se přijato, Ample 3 až 5 je pokryto, Ample 6 pro, proti zdržel se přijato a nyní usnesení jmenovitě za hlasování. Yeah. S&D is one too much. SAD je jeden navíc. S&D is one, one too, mu, too, too much, yeah. Okay. Jeden SSAD navíc. Končím hlasování. 25 ku 4. O blahopřeji zpravodaj Eurofund. Jednička pro, proti, zdrželi se schválen. A rozhodnutí o udělení absolutoria u Eurofoundu zahají hlasování jmenovitě. Končím hlasování. A bylo uděleno. A tím jsme i uzavřeli účty. Kompromis 1 pro, proti schválen, 9 odpadá, 12 pro, proti zdrželi se schválena, 13 stažena, 14 pro, proti zdrželi se schválena, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnout 16 pro, proti, zdrželi se, to si musíme ověřit, tedy ještě jednou hlasujeme o návrhu 16 elektronicky. Check is over. Končím hlasování. A byl zamítnut. 17 pro, proti, zdrželi se 17 pro, proti. To si rovněž musíme ověřit, omlouvám se, říká předsedající. Není to jasné. Takže 17 elektronicky. Yeah. The check is over. Končím hlasování. A byla schválena. 18 pro, proti, zdržel se schválen, 19 odpadá, 20 pro, proti, zdržel se schválena. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 23 pro, proti, zdržel se zamítnuta, 24 pro, proti, zdržel se schváleno, 25 pro, proti, zdržel se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. E, pětka stažena, 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuta, sedmička pro, proti, zdržel se schválena, Empol 1 pokryt, Empol 2 pro, proti, zdržel se schválen, Empol 3 pro, proti, zdržel se schválen, Empol 4 až 7 jsou pokryty a nyní usnesení jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování a bylo schváleno. Blahopřeji zpravodaje. Zpravodajce. Eurojust eh, jednička pro, proti, zdržel se schváleno. Usnes, rozhodnutí o udělení absolutoria, Jmenujte zahají hlasování. Končím hlasování a bylo uděleno velkou většinou. Tím automaticky uzavřeme účty. Šestka pro, proti, eh, schválena. Sedmička pro, proti, zdržela se. Schválena. Osmička pro, proti, zdržela se. Zamítnut. Eh, devítka pro, proti, zdržela se. Zamítnuta. Desíčka pro, proti, zdržela se. Zamítnuta. Jedenáctka pro, to si musíme ověřit. Návrh 11, elektronicky ještě jednou, prosím. Končím hlasování a ne. Byl zamítnut tento pozměňovací návrh. A nyní návrh 12 pro, proti, strželi se schváleno. 5 pro, proti, strželi se schváleno. Libe 1 je pokryto, Libe 2 pro, proti, zdržel se schváleno, Libe 3 pro, proti, zdržel se schváleno, Libe 4 pro, proti, zdržel se schváleno, 5 je pokryto, 6 pro, proti, zdrželi se. No, to opravdu nevím. Takže šestku od Libe ještě ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. A byl schválen tento návrh. A celé usnesení jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování. A? Ne, ještě. Ještě počítáme až teď. A velkou většinou přijato. Spravodajce blahopřejeme. Europol jedna eh, schválena, rozhodnutí o udělení absolutoria, jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování. Ano, bylo uděleno, tím jsou uzavřeny účty a nyní usnesení 6, schválen 7 pro, proti zdrželi se schválen, 8 pro, proti, zdržel se schváleno, 9 pro, proti, zdržel se schválena, 10 pro, proti, zdržel se zamítnuta, 5 pro, proti, zdržel se schválena. Libe 1 a 2 jsou pokryty. Libe 3, ano, tady musíme hlasovat pro, proti, zdrželi se schváleno, Libe 5 pro, to bude asi zamítnuto, ale neodpřisáhnuto. Takže ještě jednou o Libe číslo 5 elektronicky. Končím hlasování. Bylo schváleno. Libe 7 pro, proti, zdržel se schváleno. Libe 8 pro, proti, zdržel se schváleno. Libe 9 pro, proti, zdržel se schváleno. A usnesení jako celek jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno 25 ke 4. Blaho přeji zpravodajce. A agentura o základních právech pro protistraže se schválena. Rozhodně udělení absolutoria. E, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 k 5. E, tím e, uzavíráme i účty a nyní usnesení 6 pro, proti, zdržel se schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Libe 1 a 2 jsou pokryty. Libe 3 pro, proti zdržel se schváleno. Libe 4 pro, proti zdržel se schváleno. 5 pro, proti takže ještě jednou o návrhu 5 od Libe. Asi to bylo schváleno, ale nejsme si jistí. Ano, schváleno. Libe 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Libe 7 pro, proti, zdržel se schváleno. Libe 8 je pokryto, Libe 9 pro, proti, zdržel se schváleno. A celé usnesení jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování a usnesení bylo schváleno, blahopřeji zpravodajce. A nyní Frontex. Jednička pro, proti zdržel se schválena. Rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitě zahají hlasování. Mhm. Still one, one. Ještě nám někdo schází, ale každopádně už uzavírám hlasování. A bylo mm, doporučeno absolutorium a teď 1, pět šest pro, proti, zdržel se schváleno, sedm pro, proti, zdržel se schváleno, osm pro, proti, zdržel se schváleno, devět S ústním pozměcí návrhem nejsou připomínky pro, proti, zdržel se schváleno, deset rozdělené hlasování, oddělené první část pro, proti zdržení schválena, druhá část pro, proti zdržel se zamítnuta, jedenáctka pro, proti zdržel se schválena, dvanáctka pro, proti zdržel se schválena, třináctka pro, proti zdržel se schválena, ano, třináctka, návrh třináct. check's over. Tak už končím hlasování, bylo schváleno. Libe 1, 2, 3 jsou pokryty. Libe 4 pro, proti, zdržel se schváleno. Libe 7 pro, proti, zdržel se schváleno. Libe 8 pro, proti, zdržel se schváleno. Libe 9 pro, proti, zdržel se schváleno. A usnesení jako celé, jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování. A velkou většinou schváleno, blahopřeji zpravodajce GNSS. Ještě bez mikrofonu tady. Ano, odpadá. Ano. Sorry, post. Omlouvám se, říká předsedající. GNSS. GNSS jednička pro, proti, zdržel se schválena. Rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování. Ano, uděleno. Zároveň jsme odsouhlasili účty. Usnesení šestka pro, proti, zdržela se schválena. Sedmička pro, proti, zdržela se schválena. Osmička pro, proti, zdržela se schválena. devítka pro, proti, zdržela se schválena. Desítka pro, proti, zdržela se schválena. jedenáctka pro, proti, zdržela se schválena. dvanáctka pro, proti, zdržel se schválena, 13 pro, proti, zdržel se schválena, 14 pro, proti, zdržel se schválena, 15 pro, proti, zdržel se schválena, 16 odpadá 17 pro, proti, zdržel se schválena, 18 pro, proti, zdržel se schválena, 19 odpadá, 20 eh, odpadá. A nyní 5 pro, proti, zdržel se schválen. A celé usnesení už jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji zpravodajce. A eh, to už je poslední její. A nyní pan Matias. Vážená paní předsedkyně, budu hovořit řecky. Paní předsedkyně, při hlasování o návrhu zprávy o rozpočtu oddílu 1 Evropský parlament u pozměňovacího návrhu číslo 3. Zde sekretariát chybně neuvedl mé jméno. Sanovský Kožeská rovněž chybí, ale i mé jméno tam patří. I já jsem předložil, spolu předložil tento pozměňovací návrh. Hovoříte o pozměňovací návrhu číslo 3? O trojce hovoříte? Ano, hovořím o trojce. Sekretariát tam musí ještě dodat mé jméno. A vy jste to opravdu podepsat? Ano, podepsal jsem to, samozřejmě. Přesně tak, říká předsedající, tak samozřejmě my se toho ujmeme, abyste tam byl zahrnut. Výborně, přesně. Tak a nyní jsme si rozdali hlasovací seznam. Tady budeme pokračovat eh, udělení absolutoria parlamentu. Denis Jadonk je zpravodaj. Přeje si pan zpravodaj slovo? Ne? Takže začneme. Pozměňovací návrh 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Odděl, uh, eh, udělení absolutoria jmenovité hlasování zahajuji. still two missing. The vote is out. Nothing to do. The vote is closed. Takže končím hlasování. Tamas. Dobrá. 27, 28. Ještě někdo? Ne, už ne. Tak už končím hlasování. A bylo uděleno. A nyní usnesení, což znamená samozřejmě, že i uši jsme tím osázeli. A teď pětka pro, proti, zdrželi se, to si ověříme jmenovitě, zahajuji hlasování. bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se schváleno. 7 pro, proti, zdržel se schválen. 8 a 9 společně pro, proti, zdržel se schváleno. Desítka odpadá, jedenáctka odpadá, dvanáctka byla stažena, třináctka pro, proti. To si ještě ověříme okamžitě, protože tady to vůbec není jasné, kdo je pro a kdo je proti. Ano, dobře. A končím hlasování. A bylo schváleno. A 14 odpadá, 16. Tam je oddělené hlasování. První část pro proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schválena. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 17 odpadá, pokud je 16 přijata a tomu tak je 18 pro, proti, to si ještě ověříme elektronicky. Tedy 18, hlasujeme o 18, kontrolní hlasování. Check is over. A končím hlasování. EPP má jednoho navíc, jednoho hlasujícího. Takže 18 hlasy proti, to bylo eh, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ano, 20. Ještě ověřujeme kontrolně 20. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 odpadá, 24 pro, proti, zdrželi se schváleno, 25 odpadá a 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ve dvou částech a teď ta druhá část. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, to si raději ověříme. Takže ještě jednou 28. The check is over. It is... Končím hlasování. Bylo schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se. To si rovněž musíme ověřit. Uvěřujeme 29. It is adopted. A schválena byla. 30 bylo staženo, 31 pro, proti, zdrželi se schválena. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 odpadá, 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se. To si raději ověříme, prosím. Takže ještě jednou 39. Asi to bylo schváleno. Ano, opravdu. Je tomu tak. 40 odpadá. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, klidně ověříme. Ještě jednou tedy 42 elektronicky. Check, yeah, it is... Ano, bylo schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 44 pro, proti, to si raději ověříme. Pravděpodobně to bylo schváleno, ale nejsme si tady jisti. Ještě jednou 4 a 40, ano, schváleno. 45 odpadá, 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, to si opravdu okamžitě ověříme. Takže ještě jednou 47. Elektronicky, prosím. Ano, bylo schváleno. A 48 pro, proti, zdrželi se, schválen. 49 pro, proti, zdrželi se, schválen. 50 pro, proti, zdrželi se, schválen. 50, ano. Ověříme padesátku. Ověříme. Ještě jednou o 50 se hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuta. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, schválen. Ano, uvěřujeme. jedna na končím. Hlasování 17 hlas pro. Sváleno. Takže ještě ověřujeme 53. Elektronicky, prosím. Končím hlasování a byla schválena. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ano, i 54 ověřujeme elektronicky. Check is over. Končím hlasování. 54 byla schválena. 55 pro, proti, zdrželi se, schválena. 55 rovněž ověřujeme. Ano, bylo to schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 byl stažen, tento návrh 57 odpada, ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, pro, proti, zdrželi se schválen, 59 pro, proti, zdrželi se schválen, 60 byl stažen tento návrh pozměňovací, 61 pro, proti, zdrželi se schválena. Ano, ano. 61. Ještě jednou hlasujeme elektronicky, ověřujeme. Schválena. 62. Pro, proti, zdrželi se. Schválena. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se. Kompromis 2 ještě ověřujeme. Ano, všichni jsou pro, takže to je skvělé. A nyní pozněcí návrh. Vlastně kompromis číslo 3 přímo přicházíme k tomu pro, proti, zdrželi se, schválen. A pokrývá to 68, 69, 70, takže 74. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schválen. 76, to odpadá tento pozměňovací návrh. A přecházíme ke kompromisu číslo 5. Pro, proti, zdrželi se schválen. A přecházíme k 86 návrhů ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Mohli bychom si to prosím ověřit, takže ještě jednou první část návrhu 86. Byla přijata a druhá část s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schválena. 87 pro, proti, 87. No, hlasujme. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 91 až 95, unblock pro, proti, my jsme si vyžádali jmenovité hlasování u 91 až 95 pozměňovacích návrhů. Sekretariat to obdržel, tuto žádost, a tam byl eh, Gerbrandy, Peticini, já a Flanagan. Tedy ano, šest eh, členů výboru podpořil tento návrh, tak prosím, přihlaste se ti, kteří jste podpořili tento návrh. Dobrá, tedy 91 až 95 jmenovitě. Prosím, hlasujte. Končím hlasování a byl zamítnut. Byly zamítnuty tyto návrhy. 89 pro, proti, drželi se schválen. 90. No, no no, it was no, no, no, 91 no, to 91 až 95. Tyto pozměňující návrhy byly zamítnuty a proto musíme hlasovat o 89. 89 byla schválena. Takže já jsem ochotná to ještě ověřit, pokud jsou pochybnosti, tedy 90 odpadá a nyní 96 bylo staženo, Tady to rovněž odpadá, i 97 odpadá. Ne, tak 97 pro, proti, zdrželi se schválena, 98 odpadá a 99 ta rovněž odpadá, 100 rovněž odpadá, 101 pro, proti, zdrželi se schváleno, 102 odpadá, 103 odpadá, 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale ověříme si. Ještě 104 ověřujeme. 104, ja, 104. 104. 104. It is, yeah. Check is over. A končím hlasování. A byl zamítnut tento pozměňovací návrh. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 106 pro, proti, zdrželi se, schválen. 107 a 108. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 odpadá, 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 111 a 112 pro, proti, zdrželi se, schválen. My tyto návrhy byly. 112, to už jsme právě hlasovali, o něm 114 až 117, ty návrhy byly staženy. Takže 118 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 119 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 120 až 121 pro, proti, zdrželi se přijaty. 122 pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 100. Ano, dobrá, ověřujeme 122. Ověřujeme. We check 100. Ověřujeme 122. Zahajují hlasování. Bylo to zamítnuto. 123 pro proti, zdrželi se přijato 124 pro, proti, zdrželi se přijato 125 pro, proti, zdrželi se přijato 126 pro, proti, zdrželi se přijato kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato 127 odpadá. Pokračujeme 102, kompromis 9, kde pro, proti, zdrželi se přijato a dále 147 pro, proti, zdrželi se přijato. 148 pro, proti, zdrželi se přijato. 149, 150 pro, proti, zdrželi se přijato. 151 a 152 pro, proti. Ověříme. Ověřujeme 151, 152. Končím hlasování. Bylo to přijato. 153 a 154 pro, proti, zdrželi se, bylo to stejnou většinou přijato. 100 55 odpadá, 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jistě, ověříme, ověřujeme 158. 158. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. To jsem ráda. 160 až 161 pro, proti, strželi se zamítnuto. Ano, ověříme jistě. Bylo to zamítnuto. 160, 159, říká paní předsedkyně, ověříme. See anything, 159. 159. Zamítnuto. Jo, je to jasné. Je to... 162 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, strželi se, přijato. Jistě. 163, ověříme, jak si přejete. 163. Bylo to přijato. O jeden hlas. 164 odpadá, 165 pro, proti, strželi se, přijato. 166 staženo, 167 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 odpadá. 170 pro, proti, zdrželi se přijato. 100 70. Tedy eh, ověřujeme 170. Končím hlasování. 16 pro. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 a 173 odpadají, 174 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 175 pro, proti, zdrželi se přijato, ale můžeme to ověřit, 175, podle ne to bylo přijato. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto stejnou většinou. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 178. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se. Dobrá, věříme 180. Sto osmdesátka ověřujeme. Končím hlasování. Bylo to přijato. 181 pro, proti, strželi se, přijato. 182 pro, proti, strželi se, přijato. Podle mne, ale ověříme, ověříme číslo 182. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 183 pro, proti, strželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto a raději ověříme. Ověříme tedy 183. Končím hlasování. Bylo to přijato. 184 pro, proti, strželi se. Přijato. 185 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 192 pro, proti, zdrželi se, odpada, a promiňte, bylo přijato. 193 bylo staženo, 194 s ústním návrhem nejsou žádné námitky, takže pro, proti, zdrželi se, Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. 194. Končím hlasování. Bylo to přijato. devadesát pět pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 197 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti. Můžeme to ověřit? Číslo 199. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 200 pro, proti, strželi se. Mám pocit, že to bylo přijato, ale raději ověříme. Ověříme číslo 200. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. 201 pro, proti, strželi se, přijato. 202 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 204 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Raději ověříme. Ověříme návrh 204. Končím hlasování. Bylo to přijato. 203 odpadá, 205 pro, proti, zdrželi se přijato, 206 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme ověřit návrh 208. Dvěstě osmička. Končím hlasování. Bylo to přijato. 209 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano. 209 ověřujeme. Ověřujeme 209. Končím hlasování. Ano. 210 v dvou částech. První část pro, proti. Zdrželi se přijato, druhá část pro, proti. Tady to bylo přijato. 211 pro, proti, zdrželi se přijato. 212 pro, proti, zdrželi se přijato. 213 pro, proti, zdrželi se přijato. 214 pro, proti, zdrželi se přijato. 215 pro, proti, zdrželi se. Přijato 216, odpadá 217 pro, proti, zdrželi se. Přijato 218, odpadá 219 pro, proti, zdrželi se. Přijato 200. 20 a 221 jsou identické. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 odpadá, 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zamítnuto 224, zamítnuto 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. 226 pro, proti, zdrželi se, přijato. 227 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ověříme 227. Končím hlasování. Ano, při, bylo to přijato. 228 pro, proti. Můžeme ověřit 228. Bylo to přijato. 229 pro, proti, zdrželi se přijato. 230 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano, jistě, ověříme 231. Ověřujeme 231. Tady, chlapci. Končím hlasování. Zamítnuto. No, nezlobte se. 232 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 233 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. 234 odpadá, 235 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ano, ověříme druhou část návrhu 236. 236, druhá část, ověřujeme. Končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Dvěstě třicet sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. 238 pro, proti, zdrželi se. To budeme muset ověřit. Kde je pro? osmička proti. Raději ověříme, raději ověříme. Mám pocit, že to bylo přijato. Končím hlasování. A skutečně, bylo to přijato. 239 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 240 pro, proti, strželi se. Bylo to přijato. Dobrá, věříme 240. Ano, bylo to přijato. 241 pro, proti, zdrželi se přijato. 242 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 242. Mám pocit, že to bylo zamítnuto, nejsem si jistá. Tedy 242 ověřujeme. Ano, bylo to přijato.

proti, zdrželi se přijato, 246 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo zaminuto, ale budeme to muset ověřit. 246. Končím hlasování. Ano, omlouvám se. Bylo to zamítnuto. Ale nebylo to vidět. 247 a 248 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 249 odpadá, 250 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 251 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 252 pro, proti, zdrželi se, zamknuto 253 pro, proti, zdrželi se, přijato 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se, budeme muset ověřit. Ověřujeme 255. -ku. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 a 258 společně pro, proti, zdrželi se, přijato. Promiňte, odpadá to. Takže 259 pro, proti, zdrželi se, přijato. 260 pro, proti, zdrželi se, bylo to přijato. 261 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 262 pro, proti, strželi se, přijato. 263 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 265 pro, proti, strželi se, přijato. 266 odpadá, 267 až 270 pro, proti, zdrželi se, přijato. 260 71 odpadá, 272 také, takže jednička pro, proti, staželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, staželi se přijato. A nyní usnesení jako celé jmenovité hlasování zahajuji. Hlasujeme. Končím hlasování. 15 ku 7. Sedm členů se zdrželo, blahopřeji paní zpravodajce. Děkuji vám mnohokrát a u čeho jsme nyní? A nyní budeme hlasovat o SVČ. A hlasovací seznam vám bude dán k dispozici. Der ist die Future, ja, We We vote now other institutions. Budeme teď hlasovat jiné instituce. Continue with a little bit of discipline. Mm, pokud se bude takové disciplinovaně. Able to escape soon. Yeah. We vote. Yeah. Hlasujeme. Budeme hlasovat instituce spravodajové k stási a budou chtějí slovo? Ne. Takže teď budeme hlasovat o externí službě. Návrh jedna Pro proti, zdržel se přijat. To znamená, že jdeme, jedeme přímo, půjdeme. No, we vote direct, we go. Přímo půjdeme k rozhodnutí. Genau, no, amendment, amendment 3, amendment. Ne, návrh 3. Návrh 3 pro, proti, zdržel se přijat rozhodnutí udělit absolutorium. Jmenovitě zahajuji hlasování. We vote on this, yeah. Nyní hlasujeme tedy o absolutoriu jmenovitě. Still two, two. Ještě dva chybí. Ještě dva členové. měli. Dobře, takže bylo by dobré skutečně hlasovat řádně. Končím hlasování. 20 ku 4, děkuji. Návrh 4 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 6 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 7 pro, proti, zdržel se přijat. 8 pro, proti, zdržel se přijat. 9 pro, proti, zdržel se přijat 10 pro, proti, zdržel se přijat 11 pro, proti, zdržel se přijat 12 pro, proti, zdržel se přijat 13 pro, proti, zdržel se přijat 14 pro, proti, zdržel se přijat 15 pro, proti, zdržel se přijat a FED 1 až 4 jsou pokryty, takže teď o celém usnesení jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. 23 ku 3, blahopřeji, zpravodaj. Evropská rada, pokud budete hlasovat plus, tak odsunete absolutorium žádné pozměňovací návrhy, takže hned budeme hlasovat o absolutoriu. Takže zahajuji hlasování. Plus znamená, že odkládáme absolutorium. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. You, if you, yeah. If you vote, if you... Pokud hlasujete. Yeah. If you, if you vote, if you vote... Pokud hlasujete minus, tak budete hlasovat pro udělení absolutoria. Pokud hlasujete... Vote plus pokud hlasujete plus, tak odložíme absolutorium. A minus znamená, že udělíme absolutorium. Yeah. Yeah. Yeah. If you want to postpone... Pokud chcete odložit, tak musíte změnit hlasování. Ještě něco? Je nejasné? Ještě nám tady chybí dva hlasující. Manchmal. Okay. The vote is closed. Končím hlasování. 22 pro. Ano. Takže dobrý základ pro vyjednávání. Dobře. A nyní usnesení. Návrh 1 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 2 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 3 pro, proti, zdržel se. Přijat. 4 pro, proti, zdržel se. Přijat. 5 pro, proti, zdržel se. Přijat. 6 pro, proti, zdržel se. Přijat. Nyní hlasujeme o celém usnesení jmenovitě. zahají hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. 22 ku 1. Blahopřeji zpravodajům. A nyní účetní dvůr. Eh, pardon, soudní dvůr. Soudní dvůr. Pozměňovací návrh 2. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Nyní budeme hlasovat o rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh jedna pro. Aha, ne, ten je stažen. Návrh 5. Odmlouvám se pro. Proti zdržel se. Přijat. Návrh 6 pro. Proti zdržel se. Můžeme. Prosím prověřit návrh 6. Hlasujeme elektronicky o návrhu 6. Konec se přijat. Návrh 7, kdo pro? Proti, zdržel se přijat. Návrh 8, pro? Proti, zdržel se přijat. Návrh, návrh 9, pro? Proti, zdržel se a prověříme návrh 9. Návrh 9. Přijat. Kompromis 1 pro. Proti zdržel se. Přijat. Návrh 11 pro. Aha, ten návrh 11 pro. Proti zdržel se. Přijat. Návrh 12 pro. Proti zdržel se. Přijat. Návrh 13 pro proti, zdržel se, zamítnout návrh. 14 pro, proti, zdržel se, přijat 15 pro, proti, zdržel se, zamítnout 16 pro, proti, zdržel se, 15, ne, 16 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 16, 16, prověřit návrh 16. Konec hlasování. Zamítnut. 17 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 18 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 19 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 20 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 21 pro. Proti. Zdržel se. Ne, musíme prověřit. Já myslím, že to nebylo jasné. Konec, končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Návrh 22 pro, proti, slyšel se, přijat. 23 odpadá, 24 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 25 pro, proti, slyšel se, přijat. 26 pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní o celém usnesení jmenovitě. Končím hlasování. Přijat. Nyní účetní dvůr. Návrh 1 pro, proti, slyšel se, přijat. Návrh 2 a 3 odpadají. Rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě. Končím hlasování. Ano, uděleno. Nyní návrh 4 usnesení proti, zdržel se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 6 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 7 pro, proti, zdržel se. Prověříme návrh 7. 7. Návrh 7. Ověříme návrh 7. Končím. Přijat. Návrh 8 pro, proti zdržel se. Přijat. Návrh 9 pro, proti zdržel se. Zamítnut. Návrh 10 ve čtyřech částech. První část pro, proti zdržel se. Zamítnut. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnut. Třetí část pro, proti, zdržel se, zamítnut. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 11 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 12. S ústním pozměňovacím návrhem žádné námitky pro, proti, aha, 12. Prověříme. Myslím si, že to bylo přijato. ano, přijato. Návrh 13 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 14 pro, proti, zdržel se přijat, 15 pro, proti, zdržel se. A. Hm. Radši prověříme, prověříme 15. 15, prověříme 15. Ano, Nakonec byl přijat. Omlouvám se. Skutečně omlouvám se, ale já jsem to nevěděla. 16 pro, proti, zdržel se, přijat stejnou většinou. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 18 ve dvou První část pro, proti, zdržel se, přijat. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijat. 19 pro, proti, zdržel se přijato 20 pro, proti, zdržel se zamítnut. 21 pro, proti, zdržel se zamítnut 22 pro, proti, zdržel se zamítnut 23 pro, proti, zdržel se zamítnut 24 pro, proti, 24, musíme prověřit, 24, prověříme, děkuji, prověříme 24, přijáte. 25 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že přijat. Musíme prověřit. Můžeme prověřit ještě jednou 25. Končím. Byl přijat. 26 pro, proti, zdržel se. Přijat 27 pro, proti, Myslím si, že byl přijat, ale musíme prověřit. 27. Návrh 27. Návrh 27 pro, byl přijat. 28. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. 29 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 30 pro, proti, zdržel se, přijat. 31 pro, proti, zdržel se, přijat. A celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Končím, děkuji, blahopřeji, blahopřeji zpravodaji. <laughs> Já. Ano. A nyní eh, Evropský eh, Sociální a hospodářský výbor. Jednička pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování 22 ku 4. Usnesení. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Čtyřka pro, proti, zdrželi se schválena. Pětka pro, proti, zdrželi se Schválena. Ano, ověřujeme pozměňovací návrh číslo 5. The check is over. Končím hlasování a byl schválen. Šestka pro, proti, zdrželi se schválena. Pozměňující návrh 7 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnut. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Devítka pro, proti, zdr... ano, návrh 9 ověřujeme elektronicky. Check is over. Končím hlasování a byl schválen. Desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, schválena. 12 pro, proti, zdrželi se. Takže pozměňovací návrh 12 si uvěříme, Já se domnívám, že byl schválen, ale uvěřujeme. Yeah, the check is, the check is over. Končím hlasování. Ano, byl schválen, omlouvám se, nebyla jsem si jistá. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 16 pro, proti, zdrželi se schválena. A usnesení jako celek jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno 23 ku 3. Blahopřeji zpravodaj a výbor regionu jednička a dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitě zahají hlasování. The vote is closed. Končím hlasování a bylo schváleno. A usnesení trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, poznec návod čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Deset pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáct ano, ano, dobrá, takže ještě desítku ověřujeme. The check is over. Končím hlasování a byl schválen tento návrh. 11 pro, proti, zdrželi se schválen, 12. Odpadá 13 pro, proti, zdrželi se schválen. A usnesení jmenovitě hlasujte, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. A schváleno. 23 k 3, tedy blahopřeji zpravodaji. Evropský veřejný ochránce práv jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuta. A nyní jmenovitě rozhodnutí udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. schváleno, eh, uděleno 25 k jednomu usnesení 2. Pro, proti, zdrželi se schváleno 3. Pro, proti, zdrželi se schváleno 4. Pro, proti, zdrželi se schváleno 5. Pro, proti, zdrželi se. Tady si domnívám, že bylo asi schváleno mm, toto, ale ověřujeme návrh 5. Ověřujeme. Děkuji vám. A byl zamítnut. Omlouvá se, paní předsedkyně. Nebylo to jasné, protože já vidím jenom část z vás. Jak zvedá ruce? Šestka pro, proti, zdrželi se schválena a usnesení jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování. Bylo schváleno, blahopřeji zpravodajům. Evropský inspektor ochrany údajů, jednička pro, proti, zdrželi se schválena. Rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitě zahají hlasování. Končím hlasování, děkuji vám a přecházíme k usnesení. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuta, pětka pro, proti, zdrželi se, schválena, šestka pro, proti, zdrželi se. To si ověříme. Pozměňovací návrh 6, elektronicky, prosím. a... a byl schválen. Sedmička odpadá a návrh 8. Pro, proti, zdrželi se schválen, 9 pro, proti, zdrželi se schválen, desítka pro, proti, zdrželi se schválen, jednička pro, proti, zdrželi se schválen, dvanáctka pro, proti, zdrželi se schválena, třináctka pro, proti, zdrželi se schválena, liba jedna pro, proti, zdrželi se schváleno, e, tam se nehlasuje dvojka, e, schváleno, pět pro, proti, zdrželi se schváleno, a nyní je možné hlasovat en bloc o 6 až 12 těch návrzích. Souhlasíte? Bez mikrofonu odpověď. Yeah. OK, six in favor. 6 pro, proti, zdržel se schváleno. 7 pro, proti, zdržel se schváleno. 8 až 12. Dobrá, en bloc. Pro, proti, zdržel se schváleny. Tyto návrhy usnesení jako celek jmenovitě Not the the vote is closed. Thank you. Končím hlasování. Děkuji vám. Blahopřeji. Zpravodaj. Wo Wir Ja, also genau. We could We could do now the joint undertakings if you would like. If you are still... Ještě pokud máte nějakou sílu k tomu, tak bychom se mohli pustit do společných podniků. Ne, neodcházejte mi, prosím vás pěkně. Setrvejte. Jste ochotni hlasovat už nyní o společných podnicích, když jsme tak krásně předehnali svou dobu? Dobrá, takže na to máme zapomenout. No. <laughs> Ja. <laughs> ja, okay. Also niemand, niemand... Dobrá, nikdo, nikdo. To je skutečně smutné. Nikdo už se mnou nechce hlasovat, to je teda skutečně smutné. Tak budeme pokračovat zítra. To bude eh, absolutorium komise zítra v 9 hodin a 9 hodin, tím mám na mysli skutečně 9 hodin, prosím. Já se omlouvám, já bych jenom vám, paní um, předsedající, ráda poděkovala. Nádherně jste to vedla, to hlasování, bylo to skvělé. jste publikum, jste byli, byli jste nejlepší publikum, jaké jsem kdy měla. Tímto je schůze u konce a budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno s absolutoriem komise. Děkuji vám mnohokrát za vaši disciplínu a tímto uzavírám naše dnešní